toto hlasování. Très bien. Monsieur Aykot, il va falloir à euh, votre collègue parce que ça va être. Pane Aykote, eh, přestaňte se bavit se svým kolegou. Hned pokračujeme. Teď eh, budeme probírat zprávu iCloud. Eh, budeme, ale není tady ještě komisař, takže budeme muset ještě počkat. Minimálně ještě nesedí. Už je tady, ale ještě si nesedl. Euh, euh. Vážení kolegové, pokusíme se pokračovat eh, v naší rozpravě. Poprosila bych všechny ty, kteří tady ještě pořád diskutují v uličkách, aby buď přestali diskutovat, anebo aby odešli diskutovat někam jinam. A poprosila bych uvaděče, aby tady eh, vykonali svou práci nemoc příjemnou a postarali se o klid. jen ah, šista euh, euh, pane Ekaute, pojďme se chovat seriózně, já vám znovu dávám slovo. Je teď na řadě vaše zpráva o výkonnostních emisních normách CO2 pro nová těžká vozidla a vy máte slovo jako zpravodaj na čtyři minuty. Thank you for uh, Děkuji za váš eminentní zájem o CO2 a nákladní vozidla kolegové. No a je to na místě tento zájem, protože se jedná o jeden z posledních legislativních návrhů v tomto volebním období. No a příští volební období to už bude život rozhodně lepší. Ale oslavme to. Jedná se totiž o první úpravu emisí CO2 ze strany Evropské unie v případě kategorie těžkých eh, vozidel. Stejně jako u automobilu, boj byl litý, byl velký odpor, ale díky konstruktivní spolupráci se stínovými zpravodaji a já jim chci poděkovat. Ne, vždy jsme vzájemně souhlasili. Jsme se propracovali k řešení, které všichni můžeme podpořit. A eh, nelze přecenit význam této složky. Tady od roku 2025 se sníží o 15 vylučování a e, v roce 2050 o 50 A právě takovýto dlouhodobý výhled vysílá jednoznačný signál výrobcům nákladních a těžkých vozitel, že musí investovat do nových technologií. Zejména v souvislosti se superkredity jsme uzavřeli mezery a máme kategorii superčistých vozidel, což dává výrobcům možnost či nutí je, že nemohou do nekonečna zlepšovat spalovací motory, nejbrž musí investovat do úplně nových typů technologie, ať už elektromobilů, ať už vodíkových technologií, či jiných čistých technologií s nulovými emisemi ale každopádně něco nového to musí být. Z pohledu zelených bychom rádi viděli ještě ambicioznější cíle na stole, ale dopracovali jsme se cílu, které dávají výrobcům určitou zároku, ti tím pádem vědí, v jakém horizontu a do čeho investovat a týká se to celého dopravního odvětví, které musí přispět svým dílem k dekarbonizaci. Někdo se táže, jak to vypadá s těžkými vozidly. Tak tam je 6% eh, u těžkých vozidel a u vozidel na silnicích až 25% přispění ke znečišťování a vylučování. Proto, když hovoříme o dekarbonizaci ekonomiky, záleží i na tomto odvětví a něco musíme mít. Revize přeskum proběhne eh, nejpozději v roce 2022 a mm, my zítra si odsouhlasíme cíle a já jsem si téměř jist, že dosáhneme pak navíc právě díky těm investicím, díky vývoji, díky změnám na trhu, díky tomu, že budou vznikat nová pracovní místa, se to posune ku předu rychleji. Byl už ale nejvyšší čas, že to v Evropě začneme upravovat, protože Spojené státy, Japonsko, Kanada to už upravené mají. My je nyní doháníme a zajišťujeme, že inovace a nové technologie budou provozovány i zde v Evropě, že i zde vznikne nové odvětví dekarbonizace dopravy, pokud chceme na pařížské cíle dosáhnout, se musí stát realitou. A já ještě jednou děkuji stínovým zpravodajům, nepřítomné radě. Děkuji vám za spolupráci, děkuji i panu komisaři Kanětemu a budu se těšit na zítřejší hlasování. Děkuji a nyní pan komisař Arias Kaněte, máte slovo. Paní předsedající, vážení poslance, s velkým potěšením se dnes účastním závěrečné diskuze o stanovení nových norem emisí CO2. Ta dohoda dosažená mezi parlamentem a radou je velice důležitým mezníkem pro dokončení tohoto klimatického rámce pro posílení klimatické politiky do roku 2030. A bylo to možné jen díky konstruktivnímu úsilí a ducha spolupráce panujícím v obou institucích. A já opravdu chci poděkovat panu zpravodaji, panu Eghatovi a dalším stínovým zpravodajům za to, čeho bylo dosaženo v tak krátké době. Ta dosažená dohoda je ambiciozní a rovnovážná Nejdůležitějšími prvky je to, že nová těžká vozidla v Evropské unii bude snižovat emise o 50 do roku 2025 a o dalších 30 do roku 2050 ve srovnání s referenčním obdobím roku 2005. Zahrnuje tato těžká vozidla, která zastupují 6 celkových emisí skleníkových plynů. To bude pobízet výrobce, aby směřovali k výrobě spíše nízkoemisních nebo nulově emisních vozidel. A silný mm, kontrolní systém by měl také zajistit, že toto nezůstane na papíře, bude to realita. A od ro- v roce 2022 pak znovu zhodnotíme plnění tohoto cílu. Musíme vše vsadit ale do kompletního obrázku. Přejeme si mít silnou mobilitu a přechod na čistou mm, environmentální ekonomiku a Emise z těchto těžkých eh, vozidel představují 20 celkových emisí ze všech silničních vozidel. No a s těmito dohodnutými cíly ehm, společně také dohodnutými pro oblast autobusu a autokaru, kde má dojít ke snížení o 20 do roku 2025. No a to napomůže členským státům splnit ty závazné cíle a Evropa tak splní své závazky z pařížské dohody. Přepravci pak budou mít určité výhody, zejména co se týče úspor, čistých způsor, úspor, které půjdou řádově v desítkách tisíc eur již v roce 2030 a to opravdu napomůže zejména malým a středním podnikům, které zajišťují přepravní dopravu v Evropské unie a přepravují miliony cestujících. Také to podpoří evropskou ekonomiku a pak také automobilní průmysl, protože to povede k výrobě čistých vozidel. Budou tu pomys- pobídky pro nulově emisní vozidla, budou se rozvíjet nové inovativní způsoby. K tomu všemu by měla na pomoci legislativa, také povzbudí k vytváření nových infrastruktur. No a v neposlední řadě Počítá se také s pozitivním dopadem na ekonomický růst a zaměstnanost, což Evropská unie potřebuje. No a na závěr bych vás chtěl vyzvat, abyste zítřejším hlasováním tento text podpořili, protože tímto se Evropská unie dostane na, ten, na tu nezbytnou cestu přechodu směrem k čisté energetice. A ještě bych chtěl eh, říci, že opravdu si oceňuji této mm, dohody, které, byly, které bylo dosaženo. Jsou tu konkrétní ustanovení, které se týkají také maximálně autorizované váhy vozidel pro eh, tyto eh, nízkoemisní vozidla. Děkuji. A no teď paní Virkunen za výbor pro dopravu a cestovní ruch. Máte jednu minutu. Děkuji, já bych eh, teď chtěla eh, všem poděkovat jménem našeho výboru za tento velmi dobrý výsledek. Toto nařízení odpovídá našim cílům v této oblasti. Výrobci musí do roku 25 eh, vyrábět auta, která eh, výrazně sníží emise do roku 2030 až o 50 a je také důležité si uvědomit, že emisní předpisy eh, jsou poprvé regulovány i u eh, těžkých a užitkových vozidel. A víme, že kolikrát to bude mít dopad i na náklady v podnikání, ale my doufáme, že to povede k větším inovacím v tomto sektoru. Doufáme, že i v tomto sektoru v budoucnosti vzniknou efektivní metody měření emisí, protože je potřeba zohlednit celý cyklus, potřeba také zajistit eh, neutralitu technologií. V dopravě je hodně potenciálu pro snižování emisí. Děkuji a teď za politické skupiny pan Filner na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Mnoho eh, let eh, jsme na tom pracovali, teď eh, jsme to završili. Budeme hlasovat o těchto pravidlech zítra. Ta jednání byla velmi obtížná, podle mě ten výsledek je dobrý. Bude to prospěšné pro dopravu. Toto je naposledy, kdy vystupuji v Evropském parlamentu, proto bych vám chtěl poděkovat za těch 15 skvělých let. Eh, mnozí z vás jste tady byli stejně dlouho, také jste tady se mnou zestárli, ale myslím, že jsme tady eh, zastupovali Švédsko a eh, mou politickou skupinu a často jsme argumentovali ve prospěch obchodu, který znamená eh, větší životní růst, ale také mm, se to může promítnout do ochrany životního prostředí, ne tady, ale i mimo. Takže šlo výsledky jak pro Švédsko, tak pro celou Evropu. Možná, že jsem ne vždy vypadal jako umírněný eh, člen strany umírněných, ale vždycky jsem bránil zájmy svých voličů, protože si myslím, že Evropa je něco, za co má cenu bojovat. Evropa znamená mír, a spolužití. Eh, pro ty z vás, kteří budete pokračovat a kteří mě nahradíte, tak prosím, nikdy nevzdávejte naději, protože ta naděje si to zasluhuje. La parole est à monsieur Zofoli pour deux... Pan Zofoli na dvě minuty za socialisté demokraty. Ale do mikrofonu, prosím. Pane Cofoli, nemáte zapnutý mikrofon? Už mě slyšíte? Toto nařízení by mělo překlenout velké mezory v legislativě. Po dlouhých letech, po velkém odporu, po více než deseti letech diskuzí jsme dohodneme na společných emisních normách pro nová česká vozidla, které přispívají Eh, velkou mírou k celkové množství emisí v Evropě a které i nadále stoupají. Jde o dosažitelné cíle, eh, také jsme zavedli ten test souladu eh, s těmito normami a snažíme se zohlednit reálné podmínky. Tato data samozřejmě jsou velmi zdálná tomu, co známe z toho laboratorního prostředí, to je potřeba, abychom se vyhnuli dalším skandalům, jako je Dieselgate. Tato data je také možné použít eh, pro třetí subjekty, abychom měli nezávislý způsob ověření emisí. A my požadujeme po komisi, aby přišla s nějakou metodologií měření emisí v průběhu celého cyklu používání vozidla. To nařízení také zavádí mechanismus, eh, který by měl zavést pobídky pro používání elektrických kamionů eh, s tím, že eh, výrobci budou muset mít povinnou kvótu výroby těchto vozidel do roku 2025. Stejně tak eh, chceme, aby se investovalo do vývoje infrastrukturní sítě pro nabíjení těchto vozů. Víme, že až dosud 94 uvozu eh, používá fosilní paliva, ale je nezbytné, aby Evropská komise vytvořila fond pro rekvalifikaci eh, pracovníků v tomto sektoru, tak aby se připravila tranzice i ze sociálního a nejenom z ekologického hlediska. Bude to představovat eh, další fázi transformující se Evropy směrem k novému modelu rozvoje, který bude založen na spojenectví mezi průmyslem a životním prostředím. Slovo má pan Demesmaker na minutu a půl za EKR. Morgenmiddag is het. Zítra dopoledne, odpoledne se bude konat poslední zasedání v tomto volebním období. A zde se nám skýtá šance hlasovat o velice konkrétních prostředcích boje s klimatickými změnami. Emise z těžkých motorových vozidel mají, eh, se podílejí 6% na obecných eh, emisí skleníkových plynů a 25% na silnicích. Pokud s tím chceme něco dělat, tak musíme ozelenit flotilu těchto vozidel. Technologie už existují a proto potřebujeme nikoli pouze zavádět nové kategorie. Potřebujeme, aby někdo tato vozidla začal vyrábět. Proto moje strana NVA tuto legislativu podporuje i když ty cíle mohly být ambicioznější. Ehm, životnímu prostředí přátelská těžká vozidla eh, prospějí i lidskému zdraví. Příliš mnoho našich občanů stále ještě umírá z důvodu nečistého prostředí a bohužel podniky se snaží šetřit a proto často jim nezáží na čistotě životního prostředí. Čína, USA, Kanada už se touto cestou pustí, my nesmíme zůstat pozadu. Pan Torvalds na dvě minuty za Albe. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, na úvod rád vyjádřil poděkování svým spolubojovníkům, že je tak nazvu, za spolupráci na této složce. Máme zde Kristofera Fielnera na jedné straně, eh, Base Eghajta na straně druhé. On hovořil o těch prvních šedinách, které se mu objevily při práci v eh, tomto parlamentu, ale přece jen ještě má těch šedých vlasů málo ve srovnání se mnou. Dopadlo to ale nakonec dobře. Máme určitou roztříštěnost mezi výrobci. Některým by se mělo podařit dosáhnout těchto cílů bez problémů jiní mohou bojovat s velkými překážkami. Je tam ještě další obtíž, ta vozidla s nulovými emisemi. E, to, že někdo vyrobí elektromobil a ten má nulové emise, ale ta elektřina bude vyrobena pomocí špinavých technologií, to nám dlouhodobě nepomůže. Včera ale jsme hovořili o tom, kolik je možné do budoucna investovat do čisté výroby elektřiny, do čistých elektráren a tam musíme rovněž uvažovat budoucnostně. A i obecně bychom měli podporovat i ty technologie, které se nesoustředí pouze na elektromobily, které budou sami po silnicích jezdit čistě. Je třeba i se věnovat přeskumu této legislativy a to už bude na kolezí v novém volebním období bude to zodpovědný úkol, který musí zajistit, aby tento návrh byl příslušným způsobem modernizován, aby mohlo těch cílů být dosaženo, které si stanovujeme. A i komise musí vydržet a držet se na stolené cesty. No a já a ostatní se musíme postarat i o to, aby ten parník neuvízl někde. Mm, máte tady modrou kartu od pana Rubicha. Akceptujete ji? Já bych rád kolegovi Torvaldovi na úvod poděkovat. U CO2 se jedná o obrovskou výzkum a proto musíme propočítat i náklady na životnost, které e, obsáhnou i výrobu. A tady je to důležitý prvek u Eh, nákladních vozidel. Domníváte se, že tam může přispět i inteligentní parkování či kontinuální průjezdy centry měst? Ano, zajímavá otázka. Já se domnívám, že to, co potřebujeme nejvíc ve městech, není ani tak inteligentní mm, vozidlo, ale inteligentní řidič Nevím, zda se o to dokážeme postarat. Každopádně potřebujeme lépe školit řidiče, aby dokázali řídit eh, úsporně, aby dokázali mít své vozidlo pod kontrolou. A nesmíme se bát i nových technologií, přelomových technologií, které si můžeme osedlat a využít je v náš prospěch. Děkuji a teď za, eh, za GOE NGL má slovo pan Ek na minutu 30 sekund. Danke, Herr Präsident. Verehrte Kollegen. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, kolegyně, já jsem často kritizoval tuto sněmovnu, eh, radu a i komisi, že často rozhodují ve prospěch velkých nadnárodních firm a poškozují tím člověka, přírodu a zvířata. Tady ale jsem velice spokojen s výsledkem toho, co vyjednal a čeho dosáhl Bas Eckhout a jeho kolegové. Zítra budeme hlasovat nad prvním nařízením o snížení emisí z těžkých vozidel. Přes velký odpor některých regionů a zejména Německa a i jiných velkých výrobců, kteří uh, se bránili i původnímu návrhu komise a my přitom jsme cti žádostivější. To pomůže životnímu prostředí, ale nestačí to. Ještě je třeba mnohé vykonat a já dnes tady promlouvám naposledy v této sněmovně v ne- už zde nebudu v dalším legislativním období. A já se na vás obracím s prozbou při budoucím rozhodování, tak jak je to v článku 13 Lisabonské smlouvy, konečně vzít v potaz i blaho miliardů, miliard zvířat, které my si tady um, pěstujeme, vezměte si je k srdci. Nemusíte přitom jednat bez rozumu. Jde o změnu paradigmatu, nikoli pouze eh, hospodářský rozvoj a ekonomika, ale štěstí všech živoucích bytostí. To od vás čekají evropští občané. Žijte dobře a rozhodujte, rozhodujte šťastně. Děkuji. Caro kolega Eck, c'è una blu Děkuji vám, je na vás modrá karta, přijímáte ji? Prosím, pan kolega Líze. Já vám děkuji. Vážený kolego Eko, já vám z osobního pohledu samozřejmě přeji vše nejlepší do budoucna, ale přece jen mám otázku, odkud berete tu informaci, že to, co zde leží na stole, daleko zachází daleko dál než původní návrh komise. Mně připadá, že se spíš držíme toho původního návrhu to, co komise chce totiž 15 a posléze 30 To je chytré, rozumné a nevychází to za původní návrh komise. Na, also, was ich damit sagen... Já, co jsem se s tím snažil říci, v některých záležitostech se nám přece jen podařilo díky vyjednávání zajít dále, než jak to myslá komise. Zejména díky našemu skvělému kolegovi Basu Eichhaudovi, který zuby nechty bojoval za to, aby ta konečná podoba toho návrhu a té zprávy byla jak ambiciózní, tak soudržná a já mu za to osobně děkuji. Děkuji a teď za skupinu zelených paní Deli na dvě minuty. Prosím, Karima. Karimo. Vážení kolegové, tento týden už jsme tady přijali mladé ak- mladou aktivistku Gretu uh, eh, eh, Gothenberg, která říkala, musíte jednat, jednat, jednat a to okamžitě, protože jste to vy, kdo rozhodujete o politických věcech a vy budete také rozhodovat o tom, jestli příští generace tady budou moci žít. Pokud chceme zachovat naše zdraví, zachovat tuto planetu. Pokud chceme snížit znečištění, tak musíme každý na sebe vzít svou zodpovědnost, stejně jako celý svět. Na evropských silnicích eh, jsou, je 5% eh, těžkých eh, nákladních vozů a přitom produkují více než 25 všech emisí v silniční dopravě. Pokud chceme jednoho dne eh, dostat závazkům z dohody COP21, tak je nejvyšší čas eh, skončit s tímto, touto nerovnováhou. Ten předložený text, o kterém budeme hlasovat, je první krok v oblasti snižování CO2 o 15% roku 25 o 30% roku 2030 u těžkých eh, nákladních vozů. Ten návrh jde ještě dál než ten původní návrh komise. Poprvé je to závazek v Evropské unii, jak snížit emise u nákladní dopravy a tím zlepšit eh, eh, ovzduší. Je to velké vítězství. A to vítězství dokazuje co? Dokazuje to to, že když my volení zástupci nasloucháme požadavkům zejména mladých lidí, kteří každý den stávkují eh, na obranu klimatu, a když přejdeme od eh, slov k činům, tak eh, dokážeme pohnout věcmi správným směrem. Myslím, že na to můžeme být hrdí. Ale pozor, ta cesta před námi ještě dlouhá, pokud chceme si uchovat šanci na to, že naše děti budou žít eh, a dýchat zdravý vzduch a budou šťastné, tak zítra je potřeba hlasovat pro tento text, protože to znamená eh, eh, chránit klima. Děkuji vám a teď za ENF má slovo pan Lančiny na dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Sektor mobility hraje zásadní roli pro ekonomiky, ale také pro společnost ve členských státech. A přitom tady se zapomíná na tento důležitý aspekt a neposlouchají se e, připomínky podniků a pracovníků. Ten přístup parlamentu je anachronistický a nerealistický. Eh, jde o to, jak využít nové technologie bez toho, aby byly doklady o tom, že eh, budou existovat a že je možné měřit její dopad třeba si uvědomit, že existují jiné alternativy než elektrický pohon a je potřeba si nechat čas na prověření těchto technologií, aby bylo možné eh, eh, říci, že to bude prospěšné. Stažení těchto emisních standardů i na těžká vozidla bude představovat velké břemeno automobilový sektor tím bude velmi poškozen, poškodí to jeho konkurenceschopnost. Evropa potom bude záležet na těch bohatých zemích, eh, jako je Čína, které vyrábí eh, baterie. A musíme si uvědomit, eh, že také elektřina, kterou budou tato auta používat, je vyráběna ve špinavých uhelných elektrárnách a e, mají se také e, používat, e, mají používat mobilní nabíječe těchto vozů, které přitom ale budou poháněny benzínem, benzínovými generátory. Podle mě se tím velmi naruší další vývoj automobilového sektoru a například v Německu tím přijdou o hodně pracovních míst, odhaduje se až 30 tisíc, v Německu 20 tisíc, v Itálii do roku 2030 a já si myslím, že máme zodpovědnost si lépe promyslet tento návrh tak jak je to sformulováno v současné situaci, tak je nesrozumitelný a mohl by vést k opačným výsledkům, než jsou ty očekávané. Grazie mille. Děkuji. A teď pan Sošněrč na jednu minutu. Nemá pojazdů emisijných. Přestaňte povtářet to klamstvo v kolejných dokumentech. Přestaňte pouze lhát v nových a nových dokumentech. Nic takového neexistuje a v nejbližší budoucnosti to ani nebude existovat. Je to pouze marketingový trik výrobců elektromobily. Ty takzvané nulově emisní auta ty emitují. Sice ne za jízdy, ale přece v, při výrobě elektřiny k těm emisím dokází. Přestaňte tady lhát, paní Deli už může přestat křičet. Ona si řekla, co chce a už tady ani není. Ona si může řvát, kolik chce, že chce tady nějakou mládež zachraňovat a tak. Ale pokud nemáme technologii, která umožňuje tyto emise snižovat, tak se přece musí vymyslet jiný způsob, jak se někdo musí dostat z A do B. A to pak i tak ty emise zvýší. Je to nezodpovědná práce, tato zpráva. Děkuji bardzo, grazie mille. Děkuji a teď má slovo pan Líze. Na minutu a půl, prosím. Děkuji, milí kolegové. Ono je dobře, že zítra přece jen už ty hraniční hodnoty budeme mít i pro těžká motorová vozidla. Každý musí svým dílem přispět ke zlepšení situace. Je to ctižádostivé, ale možné. Je dobré, že jsme ta přehnaná, ty přehnané požadavky zelených a sociálních demokratů tam nemáme. A já děkuji Basu Eichhajtovi za pragmatický přístup. Já vím, že on si přál víc, ale přistoupil na požadavky komise i EPP. Děkuji rovněž Kristoferu Fjellnerovi za jeho angažovanost nikoli pouze v tomto tématu, ale i v jiných. Ale zároveň chci výslovně využít této příležitosti, abych poděkoval panu komisaři Kanětemu. On si totiž eh, musel vyslechnout hodně kritiky, hodně vzdoru a mm, i eh, tvrdých slov, protože klimatická ochrana v Evropě zatím opravdu strádá, ale nyní už máme legislativní návrh a pan komisař eh, je toho účasten. My ale musíme pokračovat a já si dokážou představit, že v příštím volebním období se musíme začít věnovat železnici. Ono je dobré, že se věnujeme silničnímu provozu, ale mnoho um, zboží cestuje i eh, po železnici a tam je často to zatížení ještě větší a nad tím se musíme zabývat a já děkuji všem za pozornost. Thank you, vielen Dank, eh, honorable... Děkuji Pane Líze, je na vás modrá karta ze strany pana Sošněře. pan, že tak wiele... Vy jste se zmínil o tom, co jsme už pro to klima vykonali. Tak mi řekněte, co? Já tady vidím pouze haldy papíru a klima je pořád stejné. Co jsme tedy dosáhli ve věci klimatu? Já, ich bin bewusst auf ihren... Já jsem schválně se nevěnoval těm nesmyslům, které jste tady vykládal, ale když už se tedy ptáte, eh, klima, Evropa dosáhne cílu vylučování CO2 do roku 2025, protože už nyní si tvoříme rámcové podmínky pro to, abychom splnili více, totiž snížili o 40 vylučování CO2. Možná ostatní mm, části na země kouly nejsou tak daleko, ale my musíme vést. A doufám i, že nepůjde o to, že by se přesouval průmysl do jiných eh, částí této země koule. Děkuji a jako další dostává slovo pan Dali na minutu a půl. Grazie. Um, thanks a lot for this. Děkuji. Já bych v první řadě chtěla poblahopřát našemu zpravodaji Basu Eichhautovi za to, že se mu podařilo dosáhnout dohody. Vím, že to nebylo jednoduché téma a je velice pozitivní, že tu máme zase další politiku prostřednictvím, které se budou snižovat emise CO2, protože už dlouho jsme neměli žádné normy pro těžká vozidla, i když si uvědomujeme, že právě tato vozidla mají největší podíl na globálním oteplování vzdělání a toto by se mělo zvyšovat, pokud bychom my nic neudělali. Takže již nastal čas, aby Evropa přijala závazné cíle, aby dosáhla eh, splnění svých plánů. Nyní tedy eh, komise předložila návrh, nebylo to jednoduché, pak vyjednávání s komisí na těch možných měřicích to také nebylo jednoduché, takže jsme eh, toho udělali hodně. Chci poděkovat také Daniu Zofolimu, stínovému zpravodaji za SND a také za to, že se podařilo dosáhnout kompromisu. Postoj parlamentu nyní stanovuje tu správnou cestu, protože opravdu musíme plnit naše závazky ve prospěch environmentální politiky a navíc toto by mělo podpořit inovaci, podpořit růst pracovních míst. Je to dobré pro produkci nízkoemisních a nulově emisních vozidel. A to je náš cíl, to jsme chtěli dosáhnout naší prací a těším se na další takovou práci v nadcházejících letech. E Děkuji a teď má slovo paní Revotalon Bonfua na minutu a půl. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Konečně Evropská unie zavází, zavádí požadavek snížení emisí u těžkotonážních eh, vozů. Já jsem tady bránila eh, i ambicioznější cíle, ale členské státy, zejména Německo a další, kde má silnou roli promysl, usilovali o snížení těch ambicí. Mně je to líto, protože víme, že emise v tomto sektoru neustále rostly Revize, která by měla proběhnout v roce 2022, bude nezbytná proto, aby bylo možné završit toto legislativu a případně přizpůsobit novým typům vozidel a e, případně také zpřísnit tyto cíle. Přes nedostatek ambicí se členských států jsem velmi ráda, že jsme dospěli do této první fáze, že máme konečně závazné cíle, je to kroku předu e, boji proti znečištění ovzduší a na cestě k e, Eh, plnění našich klimatických cílů. Takže je naší zodpovědností vůči budoucím generacím. Evropa tímto jedná konkrétně proti znečištění. Já jsem velmi ráda, že mé poslední plenární vystoupení eh, se týká právě tohoto velkého pokroku. Děkuji, děkuji vám. A teď catch the eye. Dostali jsme dvě žádosti o slovo a začneme panem Bariou. Favor, querido nás. Prosím, pane Inácio. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat Basu Eghajtově a všem kolegům, kteří se zapojili do dokončení tohoto tématu. Cílem byly ambiciozní plány pro snižování emisí u těžkých vozidel. A také bych chtěl poděkovat všem těm, kteří v průběhu mandátu pracovali na jiných tématech, které byly ale koordinovány a měly plnit uh, cíle pařížské dohody, včetně paní Dali. Chtěl bych se vyjádřit k těm navrženým cílům. Jsou ambicioznější než ten původní návrh a naše strana EPP si, eh, se o to zasloužila. Myslím si, že nemůžeme nadále říkat, že neexistují klimatické změny. Naše ekosystémy, jejichž jsme součásti, jsou eh, znečišťovány, jsou toxické naší lidskou aktivitou. Máme tu vědecké poznatky o životním prostředí, to má významné dopady. Uvědomují si to ostatně i naši mladí lidé, kteří tu apelují. Nicméně i nadále se tu ochraňují jakési zvláštní zájmy, zájmy, takové eh, uhlíkové zájmy a bohužel stále ještě to musí být právě naši mladí lidé, naši děti, kteří říkají, že císař je nahý. Děkuji, nyní pan Kelly. Sean, the floor is yours. Ano, děkuji. Já jsem v podstatě celou dobu, co jsem zde europoslancem, Um, vždy zapojen do agendy klimatických změn. A já chci ještě uh, paní komisařce Kretu poděkovat uh, pak i Bas Eckhout. To byl e, takový motor toho, co se zde posledních pět let odehrálo. Jak už řekla Miriam Daly, e, máme určitou e, politiku nyní, na ní záleží a přitom máme před očima dlouhodobý cíl. Ekonomika se neustále zlepšuje, já jezdím na letiště, pak ze Štrasburku do Frankfurtu rovněž a vidím stále více těžkých motorových vozidel na té silnici. Eh, pokud ale eh, bojujeme za snížení emisí, tak ono se nám nesníží objem těchto vozidel. Spíše vše bude fungovat lépe a ta vozidla budou účinnější, budou vylučovat méně. Mohli bychom být žádostivější, máte pravdu, ale je to něco pro začátek a rozhodně pomůžeme jak našemu odvětví automobilovému, tak i našemu životnímu prostředí blahopřeji. Děkuji. Jako další v rámci Catch the Eye zde dávám slovo. Už nemáme nikoho na Catch the Eye, takže pan komisař Kaně. Děkuji, pane předsedo děkuji všem poslancům za tuto rozpravu a chtěl bych na úvod odpovědět na přímou otázku, která tu zazněla ze strany pana Sošnírce. On nadnesl otázku, co tu vlastně tento parlament udělal ve prospěch boje proti klimatickým změnám. Já bych řekl, udělal mnohé. A co udělala vlastně Unie? Také udělala mnohé. Předtím, před, eh, do roku 2020 jsme stanovili ambiciozní cíl a snížili jsme naše emise v roce 2017 o více než 22 ve srovnání eh, s rokem 90. A, a snížili jsme tedy emise, rozvinuli jsme obnovitelné zdroje energie, ale pak právě tento parlament za pět let vytvořil výtečný legislativní rámec o energetice a klimatu. Já už působím 38 let v politice. Také jsem sloužil v národním i evropském parlamentu a nikdy si nepamatuji tak intenzivní legislativní činnost jako v těchto posledních letech. A musím říci, že e, i paní předsedkyně výboru, pan Buzek, paní Dali, pan Levia a další zpravodajové, včetně tady kolegy Base Eichhoutou, dělali výtečnou práci Někdy to třeba i e, nám komplikovali, jako u směrnice obnovitelných zdrojích, mm, ale my jsme vytvořili společně e, několik kvalitních legislativních textů, které pomohou snižovat emise do roku 2030 o 45 k té změně dojde a o, o dva, do roku 2050 o 60 Já si myslím, že to je kvalitní výsledek. A co je tu nejdůležitější, je v podstatě ta po, politická podpora. Ten klimatický balíček uh, si zasloužil 80 eh, hlasů pro. U klimatického balíčku to bylo 76 hlasů pro. Myslím si, že je to jasná politická podpora pro tuto legislativu. A to není v této sněmovně tak časté. Myslím, že tu panoval tedy kvalitní dialog i pochopení, že se nám podařilo jednat mezi vzájemnými pozicemi a pro mě to byla úžasná zkušenost. Já jsem se zúčastnil 71 trialogu. Byly tu také těžké dialogy, byla to spousta hodin práce a musím říct, že tu panoval opravdu e, velký e, duch spolupráce. A to zapojení, to angažma poslanců, to je třeba ocenit. Opravdu si toho vážím. Ta prostě hra funguje správně. Je to ten institucionální způsob, jak kráčet ku předu. A eh, chci eh, tady zdůraznit, eh, jak je toto důležité i ve výhledu pro budoucí roky. Zrevidujeme to a budeme stanovat další ambiciozní cíle. Ovšem, tento parlament samozřejmě svoji práci neukončil. Ještě Eh, jedno eh, průzkum veřejného mínění eh, z minulého týdne ukazuje, že 70 voličů považuje hrozbu klimatického globálního oteplování velice, jako velice podstatný faktor, který ovlivní výsledek jejich hlasování. To je důležité. Takže je jasné, že ta klimatická politika se výrazně zlepšila. A chci připomenout dvě věci. Za prvé, vysvětlit evropským občanům, co jsme udělali za těch pět let a také říci, co by si přáli, aby se udělalo v těch nadcházejících pěti letech. Myslím si, že to by přitáhlo více voličů do volebních místností a získalo by si to větší podporu tomuto parlamentu v příštím mandátu i v budoucnu. A myslím, že se nám v příštím mandátu podaří eh, dokončit tento balíček. Eh, tedy teď jsme to dokázali za těch pět let. Vybavili jsme tedy Evropskou unii eh, způsobem a cestou, jak se stát neutrální energeticky. Děkuji vám, pane komisaře, a teď dávám slovo zpravodajovi Basovi Eichhautovi. Prosím. Děkuji. Vzhledem k tomu, že je tady taková atmosféra děkovací, tak chci také poděkovat panu komisařovi, komisařovi za jeho práci. Samozřejmě, že jsme často neshodli. Několik těch hodin jsem s vámi musel trávit hodně času, ale vždycky jsme spolu vedli dialog. Ne vždy jsme se shodli, ale myslím, že ten dialog se vyznačoval vzájemným respektem. V tom máte pravdu, dosáhli jsme toho mnohého o mobility, o klimatických změn, ale ještě e, není všechno hotové, ještě pořád nejsme o uhlíkově neutrální ekonomiky a Greta Thunberg to také včera velmi výmluvně sformulovala. A proto také si myslím, že ty volby v květnu budou do značné míry o klimatických změnách. Petr Líze tady ještě je, takže eh, teď můžu odpovědět na tu otázku Eh, co se nám tady podařilo. Jednak je to ten cíl v roce 2030, ten je právně závazný, to nebylo v tom původním návrhu. To je velmi důležité, protože to je velmi jasný signál pro všechny, kteří si tím musí řídit. Za druhé, podařilo se nám uzavřít řadu mezer, například superkredity, které oslabovaly dosažení těch cílů, proto jsme tam udělali eh, zavedení eh, benchmarku pro ty nuloemisní, emisní vozidla a pak jsme se dohodli na tom, že všechno, co bude dosaženo na papíře, musí být také splněno v praxi a to vy všichni dobře víte po Dieselgate. to to tři věci eh, jsou zásadní, ale potom tam je řada menších věcí. Toto jsou tři hlavní věci, které se nám podařilo prosidět a které dávají investorům, výrobcům eh, jasně najevo, že v budoucnosti budeme eh, povolovat pouze nuloemisní nebo nízkoemisní vozy a že ta současná technologie je odepsaná. A to je výrazné zlepšení. Tolik tedy moje odpověď a těším se na zítřejší hlasování a uvidíme, co, čem bychom se měli zabývat. Potom zejména ohledně toho summitu v září v New Yorku. Pořád eh, očekávám, že Evropská unie tam navýší svůj příspěvek a vidím, že pan komisař se modlí, tak já se modlím s ním, aby to dobře dopadlo. Děkuji vám, pane Eichhaute. Tím končí tato rozprava. Hlasování proběhne zítra. Náš eh, program teď podkoruje, eh, zprávou GRIP, podpora čistých elektrických účinných silničních vozidel. A já dávám panu zpravodaji slovo na čtyři minuty. Pane předsedající, paní Pane předsedo, paní komisařko, kolegyně, kolegové, my dnes eh, se snažíme zhrnout čtyřleté úsilí eh, k eh, směrnici o podpoře čistých energeticky účinných silničních vozidel. Proč? Protože je to 60%, někteří hovoří až o dvou třetinách, pochází ze silniční dopravy. A veřejný eh, sektor skutečně potřebuje čistá vozidla, ať se jedná o dodávky, o autobusy či specializovaný specializované ne, eh, nástroje a stroje pro poskytování veřejných služeb. My se snažíme zavést nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek. To jsou ambiciozní cíle a zároveň ale jsme se snažili, aby ty cíle byly naplnitelné, reálné, aby byly pro samozprávy dosažitelné a zároveň, aby neomezovaly budoucí podobu veřejné dopravy. Proto je důležité, jak se postaví Evropa k požadavkům na nákup vozidel veřejnými orgány. Jedná se o dost mm, velkou výzvu pro členské státy. Já ale se domnívám, že jakmile e, vše e, už se stane každodenní realitou, členské státy budou schopny tyto cíle překročit. Zatím se ale mm, netýká e, požadavek nulových emisí všech nově nakoupených vozidel. Začlenili jsme tam určité procento i hybridních vozidel. E, právě hybridní vozidla jsou určitým přechodným, mm, přechodnou etapou a bude se týkat i eh, přeškolování řidičů. My se tedy snažíme nadefinovat čisté vozidlo tak, aby eh, vyhovovalo směrnici o struktuře alternativních eh, pohoných hmot a já děkuji paní komisařce, že přispěla k této definici. Mm, týká se to jak těžkých, tak eh, lehkých vozidel a nám je jasné, že hlavní praktický dopad této směrnice bude ve veřejné dopravě, v nákupu autobusů. Tam je právě většina nákupu eh, vozového parku eh, v rámci veřejných zakázek řešena. No a právě výrobci autobusu už i mají poměrně pokročilé vysoko nízkoemisní technologie k dispozici. A e, zdá se, že jsou schopni konkurovat jak na evropském trhu, tak i na světovém trhu. Vezměme si firmu Solaris z Velkopolska, odkud pocházím já. Tam už máme jak nulově emisní e, autobusy, tak i autobusy na vodík a ty už nakupují jak v Evropě, tak i jsou vyváženy mimo Evropu. My doufáme, že i biometan, zemní plyn či skapalněný plyn, když tedy budou prokombinovány s elektropohonem, dokážou střed, centra měst zbavit například dusičnanu a jiného znečištění. A bioplyn je možné vyrábět i z organických odpadů a to tam máme i ve směrnici o běhovém hospodářství už stanoveno. Víme, že nejlepší řešení je nulově emisní v dopravě a že technologie nových baterií se neustále vyvíjí, ale to je výzva nikoli pouze technická, rovněž i výzva zatěžování životního prostředí. A máme i regiony, kde jsou jsou vedlejší ehm, dopady i negativní, například tam, kde se těží suroviny. Proto chceme, aby nová podoba baterií už byla přátelštější životnímu prostředí. Jednak tak, že budou schopny být využívány vícenásobně, případně recyklovány. Zároveň chceme, aby nové banery, baterie měly méně kritických surovin, včetně vzácných kovů. Jedná se o eh, možnost vývoje evropského průmyslu. Zde už budeme schopni nabízet i nové baterie a zároveň chceme vyvážet tyto typy vozidel Chceme, aby se výzkum a vývoj odehrával zde, ale abychom byli schopni vyvážet do celého světa a zároveň, aby veškeré prostředky byly ku prospěchu všem. Já děkuji spoluspravodajům. My jsme se často názorově často názorově lišili, ale přesto jsme dospěli k dobrému výsledku a děkuji i Evropské komisi, která byla ochotna přistoupit na kompromis a i rumunskému předsednictví, protože díky jejich odhodlání jsme to byli schopni dotáhnout do konce v tomto volebním období. Nyní jménem komise má slovo komisařka Greta Bulc. Prosím. Yours. Děkuji, pane předsedo vážení poslanci Komise vítá dnešní příležitost projednat eh, zprávu pana Gřiba a také mu poděkovat i stínovým zpravodajům za výtečnou práci. A nejen za práci na eh, této zprávě jako takové, ale za to, jak kvalitně proběhl celý tento proces. Díky vaší angažovanosti i ostatní angažovanosti všech tří institucí jsme dospěli k úspěšnému završení tohoto tématu. Balíček čisté mobility. Veřejný sektor tady eh, hraje důležitou roli v té cestě k dekarbonizaci, zejména dopravy, zejména u autobusu, kde veřejné zakázky představují 70 trhu mobilizaci těchto veřejných zakázek, aby se urychlilo zavádění čistých vozidel. Nám pak směrnice povede právě k té nulové emisní mobilitě. A podle našeho názoru tento text, dohodnutý v trialogu z 11. února, je dobrým kompromisem mezi různými postoji a požadavky. Zajišťuje také nezbytnou ambici a ponechává nezbytnou flexibilitu v implementaci, aby se tedy splnili cíle směrnice a nevedlo to k administrativní zátěži pro veřejné orgány občany. Splněním této, tedy přijetím této revidované směrnice, tak stanovíme minimální národní cíle pro veřejné zakázky, včetně specifických cílů pro nulové emisní autobusy a ten dohodnutý mm, závěr v trialogu vede k tomu, že je to opravdu že to budou reálné, ale zároveň ambiciozní národní cíle. A dále je to také velká flexibilita pro členské státy a to jim umožní opravdu nákladově efektivní implementaci, nepovede to k nějakým dodatečným zátěžím pro veřejné orgány. A mnoha města v Evropě, jako třeba Amsterdam, Berlín, Varšava, Barcelona, Hamburg, Milan, Ljubljana, a Mnichov, ale jich mnohem více, už se dobrovolně zavázali a dokonce ještě více, než bude vyžadováno směrnici. A nyní můžeme pomoci dalším městům, aby je následovali. Dále revize rozšíří působnost směrnice, aby pokryla také veřejné zakázky prostřednictvím takových postupů, jako je leasing, nákupní cena či Eh, pronájem a to zajistí, aby eh, ta